můžeme realizovat a všechny tedy vás eh, zvu a budu vítat na začátku roku 2014 na této významné akci. Děkuji za pozornost. Grazie, komisario Barnier. Děkuji, pane komisaři. Končím rozpravu a hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. A nyní na pořadu jednání je společná rozprava o zprávě Van de Kamp. Trh s sváně dozor na trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolech a zpráva pana Panceryho schvalování zemědělských a lesnických vozidel na čtyři minuty má slovo pan zpravodaj Van de Kamp, prosím. Paní předsedající, Děkuji mnohokrát. Dobrý večer, pane Tajany. Zdravím vás a váš tým. Budu pokračovat uh, holandsky. Máme zde, paní, předsedaj, paní předsedající, záležitost, která zde leží po určitou dobu, která je výsostně technická, ale má zásadní význam pro vnitřní trh. Nejde tady jenom o technické požadavky, které budeme požadovat po dvoukolových vozidlech, ale také jde o dozor. A já začnu prvním bodem, který se týká technické stránky věci. A je pravda, že již dva roky vedeme velmi podrobná jednání o pěti různých tématech a ta témata jsou v tomto návrhu obsažena. Za prvé je pravda, že kategorizace vozidel bude jasnější. S kolegou Panzerim jsem dlouze jednal o tom, což jsme nazvali všeterénními vozidly. Ten problém jsme vyřešili a také jsme hovořili o CBS a ABS, o tedy brzdných systémech pro dvoukolová vozidla, aby brždění bylo bezpečnější. A pro malé skútry rozhodli jsme, že provedeme studii, zda tyto technické požadavky mají platit pro malé skútry. Také jsme se zabývali emisemi u těchto skútrů které v městském prostředí jsou znečišťující. Také jsme se zabývali testy životnosti. Zdá po pěti letech eh, tato motorová kola jsou stejně čistá jako na začátku a zabývali jsme se také osvětlením těchto vozidel. Současně dozor nad trhem je zásadní otázkou, protože některá vozidla jsou levná, ale nejsou příliš bezpečná často přicházejí z Koreje nebo Číny a tato vozidla by neměla pronikat na komunitární trh. Nemá to nic společného s protekcionismem, ale souvisí to s ochranou našich občanů. A než postupím dále, paní předsedající, chci poděkovat všem účastníkům této rozpravy, mimo jiné dánskému předsednictví, které se o to velmi zasadilo. Také děkuji komisi a radě za všechno, čeho jsme dosáhli ale několik otázek na pana komisaře. Za prvé, jednání o aktech přenesené pravomoci a prováděcích aktech. My jsme rozhodli, že soukromý sektor by měl dostatečné lhuty pro to, aby toto nové nařízení bylo uvedeno v život, ale pokud jednání o aktech přenesené pravomoci a prováděcích aktech bude trvat příliš dlouho, tak prostor pro soukromý sektor bude zkrácen. A proto by měl pan komisař upřesnit, že komise u těchto aktů v obou případech půjde ku předu. Potom nároky v oblasti emisí. Normy Euro 5 do roku 2016. Komise se zavázala, že se bude zabývat touto otázkou a cílem bylo nejen se zabývat znečištěním, ale také náklady, aby průmysl získal určitý náskok. A před několika dny jsme začali hovořit o elektrických kolech. Existovaly pochybnosti, ale tato elektrická kola spadají do směrnice o strojích, maximální výkon 250 W, rychlost 25 km za hodinu. Pokud zvýšíme výkon elektrických kol, tak se zvýší počet nehod. A cyklisté používající tato elektrokola pokud chtějí jet rychleji, tak eh, se budou muset podrobit našim požadavkům, tedy požadavkům našeho nařízení. Eh, řidiči těchto vozidel to také sledovali, zejména v Anglii, a je to pozitivní. Je pozitivní, že uživatelé se kriticky zabývají tímto textem. Tento text musíme změnit a nevzdáme se ho. A motocyklisti v Británii by to měli pochopit. Děkuji. Grazie. Eh, Děkuji. Pane Panzery, máte čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Za, začali jsme na tom pracovat v listopadu 2010. To byla zejména technická a politická práce, která trvala dva roky, protože je to poměrně obtížná záležitost. Myslím si, že bychom tedy měli poděkovat všem těm, kteří se účastnili tohoto úsilí, stínovým zpravodajům, sekretariátu parlamentu, politickým frakcím, komisi, radě samozřejmě, předsednictví a, dalším spolupracovníkům. Dohodli jsme se v prvním čtení na konečném textu a to považuji za velice důležitou věc. Cílem tohoto nařízení je vytvořit celou řadu harmonizovaných norem týkajících se výroby zemědělských a lesnických traktorů, aby bylo zajištěno dobré fungování jednotného trhu a zejména aby se zajistila správné uplatňování kritérií, která umožňují zlepšovat jak bezpečnost provozu, tak bezpečnost použití těch, kteří pracují v, těchto oborech a zejména také ochranu eh, životního prostředí. Články 7 a 8 zavádějí nová kritéria pro bezpečnost a pro použití a považujeme to za skutečný úspěch Evropského parlamentu v této oblasti. Podařilo se nám pokrýt jednotlivá rizika, která se dotýkají pracovníků, zejména elektrické výboje, které představují skutečné nebezpečí. A skutečně nemůžeme podceňovat bezpečnost práce a zdraví při práci lidí, kteří pracují v tomto odvětví. A z tohoto důvodu jsme zavedli ustanovení o dohledu na trhu s těmito vozidly nad jejich součástmi, tak aby veškerá ustanovení byla skutečně správně a řádně uplatňována a aby byla opravdu platná. E, nařízení přispívá rovněž ke konkurenceschopnosti podniků, protože představuje zjednodušení stávající legislativy o homologaci vozidel. Transparentnost je také větší, snižuje se administrativní zátěž, z 20, původně bylo 24 základních směrnic a 25 technických korekcí a toto všechno vlastně nyní nahradí jedno jednotné nařízení, což je také velice důležité hledisko. Prostřednictvím tohoto nařízení se snažíme dosáhnout i dalších cílů, které jdou nad, náre, nad rámec vytváření tohoto vnitřního trhu. To znamená regulovat určitý eh, transparentní konkurenceschopný rámec. A jdeme ještě dále, protože posilujeme spolupráci celého tohoto eh, odvětví vytváříme nezbytné podmínky pro to, abychom zvýšili zaměstnanost a konkurenceschopnost. Je to inovativní práce, která přináší své plody. Dohoda, eh, které jsme dosáhli se všemi politickými frakcemi, je výsledkem dlouhých jednání, dlouhé spolupráce ve konstruktivním prostředí, tak abychom nakonec předložili parlamentu nařízení, se kterým všichni budou souhlasit. Děkuji a nyní má slovo komisař Tajany. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, jsem velice rád, že zde mohu být dnes mezi vámi, protože jsme dospěli na konec tohoto dlouhého procesu, který byl někdy velmi obtížný. Abychom tedy, a nyní jsme před schválením ten, těchto dvou legislativních textů, které jsou velice důležité, a to jak z technického hlediska, protože jde o zjednodušení, větší pružnost těchto norem, jejich větší přehlednost. A také pokud jde o homologaci zemědělských a lesnických traktorů, tak toto je velmi důležitý text. Já jsem kandidátem na komisaře pro průmysl a jsem velmi rád, že zjišťují, že jsem dodržel své závazky, které jsem tehdy přijal a že vlastně parlament souhlasil s touto cestou, kterou jsme se vydali. Takže jednání byla skutečně dlouhá, jak již pan Panzery řekl, ale dospěla ke konstruktivním výsledkům. Chtěl bych poděkovat oběma zpravodajům, stejně jako stínovým zpravodajům. Kompromisní text je výsledkem konstruktivních diskusí, konstruktivních jednání, do kterých byla zapojena komise i rada. A tyto diskuse trvaly v podstatě téměř dva roky, protože skutečně je to velice složité eh, technické téma. Dovolte mi zdůraznit, že tento, toto nové nařízení zlepší služby a také výsledky pro bezpečnost, pro životní prostředí těchto vozidel, o kterých zde hovoříme, což bude mít užitek jak pro občany, tak pro životní prostředí. Máme, stanovili jsme dostatečně dlouhé lhuty, aby průmysl mohl také uspůsobit svou výrobu těmto, nových, těmto novým kritériím. A mělo by to umožnit také státním úřadům a podnikům, aby snížili své administrativní náklady, svou administrativní zátěž. Takže dosáhli jsme celou řadu pozitivních výsledků výsledku. Schválení těchto dvou legislativních textů představuje významný krok kupředu v rámci zjednodušování a lepší právní úpravy. Také to umožňuje posílit vnitřní trh, to je ostatně ta skutečnost, kterou zdůraznili oba zpravodajové. Navrhované nařízení nahradí zhruba 40 směrnic kdy ještě ke každé této směrnici byly eh, jak prováděcí akty, tak akty v přenesené prav, pravomoci. Vzal jsem na vědomí požadavky pana van den Kampa a budeme se zabývat těmito aspekty, o kterých se zpravodaj zmínil. Také jsme zlepšili konsistenci mezi oběma režimy homologace. Paní předsedkyně, rád bych se ještě vrátil k nejvýznamnějším eh, údajům těchto dvou textu, zejména pokud se týká přístupu k informacím o opravách a údržbě, tak aby eh, bylo spravedlivé konkurenční prostředí. Toto je samozřejmě pozitivní jak pro hospodářské subjekty, tak pro občany. Bude to zvyšovat Máme zde také kategorizaci vozidel, která je konsistentnější, zejména mám na mysli eh, speciální vozidla, užitková, všeterénní vozidla, dvoukolová vozidla, která samozřejmě musí být potom eh, kompatibilní s jednotlivými požadovanými technickými požadavky. Zlepšují se také environmentální eh, podmínky těchto vozidel. Nebudu hovořit o podrobnostech těchto návrhů, protože o tom již pohovořili naši zpravodajové a to velice jasným způsobem. Nicméně jsou zde ještě některé body, které nejsou zcela vyřešeny. Je to několik bodů, protože proběhla velmi dlouhá jednání mezi radou, komisí a parlamentem. Výsledek je velmi uspokojivý. Ještě jednou bych rád poděkoval parlamentu který mi umožnil, abych dodržel závazky, které jsem přijal před vámi a před občany. A domnívám se, že toto je velice dobré pro instituce Evropské unie, protože velmi často bohužel se netěšíme příliš velké důvěře ze strany občanů. Samozřejmě to také znamená, že musíme dát konkrétní odpovědi na otázky, které dostáváme z mnoha evropských zemí. A per la commissione per i trasporti. Děkuji, pane komisaři, za e, výbor pro dopravu a cestovní ruch, pan Zil. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. Děkuji zpravodaji za Ehm, dohodu, které bylo dosaženo. Ehm, tento eh, návrh pohlíží, pohlížíme především z pohledu silniční bezpečnosti, protože eh, úrazy motocyklů představují 18 úmrtí na silnicích a eh, výkonnost motocyklů skútrů a podobně vyžadují přiměřená bezpečnostní opatření. Já také vítka, vítám zařazení uh, um, o, šetereních vozidel do tohoto eh, návrhu protože využívání offroadů na silnicích musí také eh, splňovat minimální bezpečnostní pravidla. Co se týče kombinovaných brzdných systémů pro motokola a podobně, jsme toho názoru, že je třeba dosáhnout maximální bezpečnosti. Eh, jestliže budoucí studie dopadů ehm, prokáží, že ABS eh, a podobná zařízení přispějí ke zvýšení bezpečnosti motokol eh, a podobně, pak budou přijaty další kroky v tomto směru. A podporuji řešení, které bylo přijato Eh, co se týče motocyklů, enduro eh, a, a dalších eh, do působnosti tohoto dokumentu. Děkuji. A nyní za politické skupiny řečníci za EPP Gal Pelc na tři minuty. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla poděkovat za tuto zprávu myslím, že příprava trvala dlouho a vyžadala si velkou pozornost celého odvětví. A také upozorněme na požadavky, které požadujeme po výrobcích těchto vozidel. Ale je třeba říci, že dvoukolová vozidla představují významný obor pro průmysl a pro celou ekonomiku. 90% produkce EU je soustředěn do stovky často malých výrobců. A narazili jsme na nedostatky, které souvisely s regulací. A existovaly kromě toho i požadavky normy například v oblasti životního prostředí, které vznikly již v roce 2006 a proto Evropská komise navrhla další pokrok, aby postupně v dalších letech byla zaváděna nová, nová opatření. Také se zpráva zabývá bezpečností silničního provozu, aby se bezpečnost motocyklů zvýšila. To je strategický cíl Evropské unie. Proto je velmi důležité této otázce věnovat dostatečný význam, abychom skutečně docílili přidané hodnoty a aby se zlepšilo fungování vnitřního trhu. Potřebujeme lepší regulaci v oblasti technické a plnou přístupnost eh, údajů o údržbě. Také je třeba skutečné konkurence v oblasti oprav a údržby motorových vozidel. Pokud jde o internetové stránky výrobců, je třeba zde také umístit cílené kroky a technická opatření, aby malé a střední podniky k tomu měly přístup. V současné situaci je to velmi důležité. Zpráva má hodně pozitivních aspektů a také uvádí některé nedostatky, které se týkají dozoru nad trhem a poukazuje tedy na efektivnější řešení tohoto systému. Rozlišuje výrobky s typovým schválením a bez typového schválení a taková vozidla musí být tedy pokryta formou prohlídek. A pokud je o typové schválení motorových vozidel, tak tady budeme v budoucnosti využívat synergii. Zprava odvedl velmi kvalitní práci, chci mu poděkovat a do budoucnosti bude třeba se snažit o dosažení cílů, které jsou formulovány v této zprávě a také realizovat příslušnou legislativu. Děkuji vám. Děkuji. Ze skupinu SD pan Westphal na 4 minuty 30. Paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové, ano, trvalo to sice dlouho, ale přineslo to své plody schvál, typové schválení vozidel kategorie L. To je skutečně opravdu konečně dobrá zpráva. Práce trvala celkově déle, než jsme si všichni mysleli a než jsme doufali. A bylo zde samozřejmě také mnoho potíží, na které jsme naráželi, nicméně bych chtěla srdečně poděkovat zpravodajům za velice dobrou spolupráci. Společně se nám podařilo v jednáních se členskými státy dosáhnout opravdu velkého pokroku. Jakožto zpravodajka z mé frakce doporučuji, abychom podpořili tuto zprávu v hlasování. Mohla by být ještě lepší samozřejmě a mohla a tím lepší, myslím, bezpečnější pro nás, jakožto sociální demokraty a demokratky. Od začátku jsme tedy považovali bezpečnost vozidel a tím také bezpečnost jejich řidičů a řidiček eh, za nejdůležitější otázku. Především bezpečnost eh, řidičů motorek a kútru, protože množství nehod právě řidičů motocyklů eh, stále narůstá v posledních letech. Obecně vlastně o tom svědčí čísla o počtu nehod v Evropě. Snížení počtu mrtvých, zabitých tedy eh, motocyklistů nám skutečně leží velice na srdci. Méně úmrtí na evropských silnicích to byl a to je a bude můj cíl. Každý mrtvý je mrtvý člověk příliš tedy. Eh, co se týká dopadů na vnitřní trh, tak je potřeba, abychom se tímto tématem zabývali intenzivněji a to prostřednictvím intenzivní, eh, eh, efektivnější technologie antiblokovacích systémů a ABS, které by k tomu mohly přispět. Co se týká efektivnosti nákladů, o tom jsem také přesvědčena. Není nesouhlasím s tím, že ABS je příliš drahá, drahé zařízení. Tak mělo by to být tak, aby od roku 2016 všechna nová a od roku 2017 všechny nové typy motor, motocyklů od na 25 kubíků skutečně závazně byly vybaveny systémem ABS. Toto je velmi důležité. Tam bychom dále mohli ještě komunikovat s eh, také vybavit tato zařízení ABS anebo blokovacími brzdními systémy efektivními. Já bych samozřejmě byla si přála, abychom byli dosáhli ještě větších úspěchů, ale museli jsme postupovat velmi eh, opatrně, protože s některými členskými státy ta jednání byla skutečně eh, velmi obtížná v roce 2019 komise předloží zprávu, kde budou uvedeny eh, čísla údaje o nehodách, tedy v jednotlivých členských státech a zejména se zaměříme také na eh, nehody eh, motor, motocyklu. Tedy. E, na tomto základě této zprávy by potom měla komise uvažovat o zabudování ABS povinně do těchto vozidel. Toto téma je stále a nadále bude velmi aktuální a velmi důležité. Měli bychom se tedy pokusit od roku 2019 překonat, uzavřít tuto mezeru, která stále v této legislativě ještě, ještě zbývá. Jsem přesvědčena o tom, že toto je skutečně dobrý dobrý den tedy pro eh, řidiče a řidičky dvoukolových vozidel v Evropě a že bezpečnost se v budoucnu ještě zvýší. Děkuji. Grazie per il gruppo ALDE. Děkuji za ALDE, pan Manders na tři minuty. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl poděkovat kolegům, zejména pánům Panzerimu a Van de Kampovi za jejich spolupráci. Jde o velmi důležitá nařízení, která zlepší vnitřní trh, tu cítíme větší bezpečnosti, lepšího životního prostředí a jak výrobci, tak spotřebitelé budou mít jasnější situaci, menší náklady, zejména administrativně a méně pravidel. A jako liberál to jsou věci, které mě zajímají. Tato záležitost se ukázala jako výsostně technická a já se tak trošku cítím jako technokrat. A bylo to tak obtížné v určité fázi a byli jsme skutečně zaplaveni pozměňovací návrhy, že už že jsem spíše technikem než politikem. A sám bych uvítal větší politický rozměr v této zážitosti. Zda například chceme, aby byly baterie vyměnitelné u elektromobilů všechno již zmrazíme v homologačním oprávnění. Přejeme si větší viditelnost do stran, aby byla lepší bezpečnost. Jak můžeme bojovat eh, s nekvalitními náhradními díly? O tom hovořil pan Van Dekab. Chceme označit naše vozidla Made in Europe. Má spotřebitel vědět, kde bylo vozidlo vyrobeno? Jak můžeme zamezit nekalé soutěži. Často slyšíme, že eh, traktory s přívěsem mohou být používány, ale homologace u kamionu je mnohem obtížnější. A řekněme si to upřímně, bezpečnost vozidla závisí také na postoji řidiče. A já bych si přál, abychom stanovali minimální evropská pravidla, která by platila všude pro řidiče s tím, že budou pravidelně muset prokázat své znalosti, protože se technika mění a podmínky provozu také a řidiči už nejsou na to připraveni. Avšak celkový výsledek nám spíše vyhovuje a já doporučím skupině, aby hlasovala pro. Ale do budoucnosti takové záležitosti by měly mít političtější rozměr. A to bude také občany více zajímat. A potom můžeme očekávat hotový politický ohňostroj. To by se mi skutečně líbilo a očekávám, že zítra budeme mít široko většinu pro tyto dvě zprávy. Děkuji. Děkuji a za ECR pan poslanec Harber na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Jako představí výboru jsem měl tu čest být stínovým zpravodajem u obou zpráv a také jsem předseda dohodovacímu výboru. Takže chci zejména poděkovat oběma zpravodajům za jejich pomoc. A zabývali jsme se podstatnými technickými záležitostmi. Pan Manders by si přál, aby to bylo politicky přitažlivější, ale byly to důležité věci pro obě odvětví a tady jsme skutečně stanovili základní podmínky pro zjednodušené normy. Pokud je o motocykly, myslím, že je to důležité že jsme bezpečnostní výkonnost a environmentální podmínky se značně, značně pokročily pro motorky. A máme tu i nové vozidla, která jsou zahrnutá. Tato vozidla budou stále populárnější a přispějí k niž, nízkouhlíkové přepravě. A bylo správné, že jsme sem zařadili. A chci poděkovat panu Van de Kampovi, který zajistil, že náběh těchto změn bude proveden rozumně a budeme mít efektivní zkoušky. Pokud jde o zemědělské traktory, tady jsme se museli zabývat různými otázkami, ale také se to týkalo zemědělských strojů, které, se, které také cestují po silnici. A dnes máme skutečně systém typového schválení v Evropě, který umožní i malým výrobcům v této oblasti uvádět ke schválení vozidla. A já vítám skutečnost, že předjímáme vývoj u vysokorychlostních traktorů a ty jsou také zahrnuty a vyřešili jsme otázku dvou tedy kvadrimobilů pro zemědělské účely a pro e, rekreační účely. A můj výbor to zvládnul exemplárně a zároveň chci říct panu komisaři, že samozřejmě jsme ještě neskončili, kdy kontrola některých aspektů u aktů přenesené působnosti je věc, které budeme věnovat velkou pozornost, protože chceme za každou cenu zajistit, že tyto předpisy budou naplněny adekvátně, aby to bylo ve prospěch všech zúčastněných stran. Děkuji za EFD pan Bafton na dvě minuty třicet. Uh, thank you, Madam President. Děkuji. S velikou pozorností jsem sledoval zdůvodnění článku 18, který nepředstavuje žádný dostatečný základ pro zajištění bezpečnosti ehm, a e, e, studie dopadů toto jasně dokazuje. E, v, souvi- v rámci trialogu bylo uvedeno, že je třeba počítat s novou směrnicí o řidičských průkazech a Eh, jestliže se budeme opírat pouze o bezpečnost a ochranu životního prostředí, proč je část motocyklů z tohoto vyloučena? Žádná studie dopadů eh, ne, eh, se nezabývala otázkou bezpečnosti náhradních dílů a e, e, jak si výrobci často e, z cenových důvodů zdůvodní použití tedy jakýchkoliv náhradních tílů a příslušný dokument nebyl dostupný do dnešního dopoledne. Co bylo předloženo Evropskému parlamentu dnes není dostatečně, eh, za prvé nebylo dostatečně publikováno, za druhé není v, ve všech jazycích a takto je porušena demokratická legalita, nedostatečná transparentnost, kdy je parlament eh, tlačen do rozhodování, aniž by byla dostatečná kontrola a příprava. Nicméně, já bych chtěl požádat minimálně, aby hlasování bylo odloženo do té doby, než budou naplněny všechny demokratické, řádné demokratické procedury. Děkuji a za GUE pan Henin eh, za dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Jestliže se snažíme zregulovat všechno naraz, tak je eh, ta legislativa nakonec nesrozumitelná a neúčinná. Jestliže dáme dohromady motokola, sidecary, motocross a podobně, e, to všechno, to jsou tak rozdílná vozidla, která v mnoha případech navíc jsou používaná z jiných, e, pro jiné účely, než pro jaké vznikly. Vezmeme třeba příklad čtyřkolky a minimotorky, Eh, to je skutečně velký problém dnešní doby, protože eh, část jejich řidičů je používá v jiný, na jiném terénu, než pro jaký jsou určené a je to nebezpečné pro chodce, pro zvířata, pro cyklisty. Dochází k poškozování silnice a tyto, eh, tato vozidla, která zpravidla bývají velmi lacina, nejsou dostatečně bezpečná. Ve Francii 61% obětí Eh, minimotorek, kladu a minokladu jsou děti do deseti let. To jsou vozidla, která z vlastní povahy vyvolávají nehody. A proto je nezbytné, abychom prioritně eh, regulovali především otázku týkající se eh, výchovy řidičů, zvukových podmínek a tak dále, s tím, že se musíme snažit současně chránit jak řidiče, tak populaci a považovali bychom za normální e, vytvořit jakousi koncepci zesílené evropské bezpečnosti s povinnou recyklací a hlavně zakázat dovoz jakýchkoliv výrobků, které nesplňují tyto požadavky. E, děkuji. E, a nyní má slovo pan Mitchell na tři minuty. Děkuji vám. Chtěl bych poděkovat zpravodajům eh, za tuto zprávu a chtěl bych využít této příležitosti za přítomnosti na komisaře, abych se zmínil o určitých obavách v souvislosti s bezpečností, které jsou tedy součástí tohoto předloženého balíčku minulosti pouze čtyřkolky byly předmětem každoročního testování a nyní i dvoukolová, tříkolová vozidla i mopedy a skútry mají být eh, tedy předmětem pravidelného testování. A současně nevidíme přesvědčivé důvody pro e, takovéto zkoušky s tím, že studie, která byla spolufinancována Evropskou komisí, ukazuje, že pouze 1% e, auto, tedy nehod e, dvoustopých a třístopých vozidel je způsobeno technickými podmínkami. Čili technické podmínky jsou důležité, ale co se týče bezpečnostních požadavků, je potřeba třeba věnovat pozornost především ostatním aspektům. Například v Nizozemsku nejnižší míra nehod motocyklů eh, eh, Eh, byla doprovázena vlastně s naprosto eh, nulovými technickými zkouškami periodickými, zatímco naopak v zemích, kde eh, v motocykly jsou testovány, tam je nahodovost třeba vyšší. Každoroční technické revize nej, nejsou rozhodně z tohoto pohledu nutné a Domníváme se, že absence technických, technických kontrol nemá například vliv na nehodovost v zemích, kde není zavedena. Náklady na tato opatření by mohla podstatně převýšit očekávaný přínos a je třeba přijímat taková opatření, která skutečně sníží nehodovost. Musíme přistupovat k tomuto návrhu vyváženě, především v této době, kdy náklady navíc představují další zátěž pro občany. Eh, harmonizovaná pravidla a technická, eh, technická pravidla v, něk- v případě některých vozidel jsou samozřejmě nezbytná, ale je potřeba zjednodušovat legislativu a ujistit se, že jsme na správné cestě, tak aby vozidla byla bezpečnější cestou eh, harmonizace, ale je, je samozřejmě dobré harmonizovat v rámci Evropské unie, ale jedině tehdy, kdy to má skutečný efekt. Děkuji. Grazie, onorevole. Děkuji. Paní Tykau na tři minuty. Dezvoltării și funcționării pieței interne a Uniunii Europene trebuie înlocuite sistemele de... Pokud je o pravidla na vnitřním trhu, je třeba nahradit typové schválení a toto řízení v celé Evropské unii, abychom zjednodušili právní rámec a bezpečnost provozu, bezpečnost práce a bezpečnost životního prostředí. Musíme harmonizovat pravidla pro životní prostředí, která se vztahují na veškeré typy vozidel. Máme na mysli jak zemědělská, tak lesnická vozidla a také čtyřkolky. Musíme zajistit bezpečnost silničního provozu a musíme mít na paměti nové technologie a také lepší dozor nad trhem. Nařízení o typovém schválení zemědělských a lesnických vozidel by nemělo ovlivnit národní pravidla. Existují specifické požadavky pro řidičská oprávnění, omezení maximální rychlosti a některá opatření týkající se některých úseků silnic abychom zlepšili fungování vnitřního trhu, zejména volný pohyb zboží a služeb, musíme mít neomezený přístup k údržbě a opravám a příslušným informacím ve standardizované podobě a na trhu by měly být dostupné tedy tyto informace ve správné podobě třeba také mít technické specifikace, které by měly být dostupné na internetu, na internetových stránkách eh, výrobců vozidel. Nařízení o mopedech a dvoukolových eh, vozidlech je velmi důležité. A kdykoliv nastanou problémy s díly či výrobkem, pokud ty díly neodpovídají typovému schválení, výrobci by neměli takový výrobek uvádět na trh a takové vozidlo by nemělo získat eh, registraci k provozu. Děkuji. Děkuji. Paní Maner na dvě minuty. Pane, paní předsedkyně, Chci poblahopřát zpravodajům k vynikající zprávě, aby vnitřní trh mohl fungovat, je důležité, abychom měli harmonizovaný postup u typového schválení u strojů a zařízení. To pomůže výrobcům traktorů v Evropě, protože vzájemné uznávání typových schválení dá tuto možnost. Například eh, v lesnictví a zemědělství strojní zařízení má významnou úlohu a existují velká rizika pro obsluhu. A v tomto směru musíme dbát bezpečnosti. Bezpečné stroje jsou zásadní součástí bezpečného život, pracovního prostředí. A proto jednotné typové schválně je velmi důležité pro každého podnikatele v lesnictví a zemědělství, aby takový podnikatel mohl požívat bezpečné zařízení. A samozřejmě potřebujeme jistou národní pružnost pro národní předpisy. A bylo by pozitivní, kdyby menší výrobci měli možnost národního typového schválení, protože někteří výrobci prodávají své výrobky pouze ve vlastním členském státě. A co se týče maximální rychlosti vozidel, je důležité, abychom ji mohli upravit na národní úrovni. Děkuji. Grazie, Děkuji. A další, slovo, další má slovo pan Rossi na dvě minuty. Děkuji. E, chtěl bych poděkovat oběma zpravodajům, zejména kolegovi Panzerimu, který e, byl skutečně velmi dobrým prostředníkem. Toto naří... jde o dvě nařízení, která se dotýkají podobných technických aspektů, a to o homologaci e, lesních a zemědělských traktorů a potom trojkolky a čtyřkolky. Jednání mezi komisí, radou a parlamentem dospěla ke kompromisu a myslím si, že hlasování bude téměř jednomyslné. Je zde celá řada ustanovení, která by měla zjednodušit administrativní zátěž a zejména poskytnout větší záruku pro bezpečnost, eh, především u lesnických a zemědělských traktorů. Tam jsme vyšli z toho výchozího bodu, že není nezbytné příliš zvyšovat požadavky na technické požadavky a na ochranu životního prostředí. Co se týká čtyřkolek pro, v obou kategoriích, pro soukromé užití a sportovní užití, ale pro v tom lesnickém a zemědělském využití, tam je jisté, že bude potřeba uspůsobit tato vozidla, bude potřeba odlišovat tyto výrobky od výrobků, které jsou určené k jinému typu použití. Souhlasíme s výrobci těchto vozidel v tom, abychom zdůraznili důležitost informací o opravách a údržbě. Pokud se týká motocyklů, tak jsme se zabývali environmentálními požadavky, ale zase by neměly být příliš zatěžující pro výrobce protože mají dopad méně než 3% v, na eh, počet kilometrů silniční dopravy. Tyto, tato vozidla se téměř ne účastní nebo velmi málo znečištění vzduchu. Tato ustanovení samozřejmě vítáme, tím spíše, že velmi dlouho hospodářské subjekty a uživatelé očekávají tato opatření, která budou jednodušší na provádění. Děkuji a nyní dávám slovo panu Higginsovi. Prosím. Děkuji. Já bych chtěl říci, že mm, jsem velice potěšen prací zpravodaje pana Van de Kampa. On sám je motocyklista a to si myslím, že je důležité a že se to odráží v této zprávě. Jakožto stínový zpravodaj za EPP jsem dostal celou řadu e-mailů od evropských motocyklistů na toto téma a cítím, že pan Van de Kamp eh, odvedl opravdu velice vyvážený kus práce. My nesmíme zapomínat, že jedním z hlavních cílů tohoto parlamentu je zajistit silniční bezpečnost. A jsem velice potěšen důrazem, který je eh, kladen na ABS a CBS s tím, že by tato zařízení byla eh, povinna a že by se povinně muselo svítit a se instalovalo teda zařízení pro denní svícení. E, motocyklista má daleko vyšší pravděpodobnost, že bude obětí e, silniční nehody, na rozdíl od e, automobilistů. A já doufám, že motocyklisti také pochopí, proč toto nařízení je tak důležité. Jsem velice potěšen, Eh, z toho, jak plodný proběhl trialog mezi komisí ehm, eh, radou a panem Van de Kapem za Evropský parlament. A přestože se může zdát, že ta práce je pomalá, my teď máme velice přesné a vhodné nařízení a jako Evropané musíme všichni společně usilovat o to, abychom snížili počty mrtvých na silnicích. A co se týče té druhé zprávy, zprávy pana Panzeryho, která se věnuje traktorům a, a lesnickým traktorům, jsem celkem spokojený s tím, že se tedy podařilo vyhnout se přílišné byrokracii. Eh, v rámci této tato zpráva, myslím, je efektivní, co se týče ochrany životního prostředí, i co se týče vnitřního trhu, eh, i co se týče obchodování s traktory, eh, přeshraničního obchodování. Já jsem přesvědčen, že Eh, tento návrh přispěje k vytvoření konkurenceschopného trhu pro eh, traktory v eh, Evropské unii. Děkuji. Děkuji a nyní se dostáváme ke Catch a první má slovo kolegyně Basesku. Děkuji paní předsedající. Počty nehod, jich se účastní motocyklisté, je příliš vysoký a musí se snížit Eh, motocyklisté eh, riskují daleko více než automobilisté. A proto jsem přesvědčena, že zjednodušení eh, právního rámce je vítany. Je třeba věnovat pozornost aspektům spojetým s ochranou životního prostředí a, trhu, ale současně musíme mít na mysli zlepšování vnitřního trhu a ochranu Eh, veřejného zájmu, eh, protože jedině tak budeme mít bezpečnější a zelenější městskou mobilitu. Inovace v oblasti eh, tohoto návrhu jsou velice důležité, tak aby byl efektivnější dohled nad evropským trhem a musíme mít jasné etapy a závazná kritéria. Děkuji. Pan Gast? Eh, děkuji kolegové. Kompromisní návrh volá po eh, jasném rámci pro motocykly. Je to velice důležité vzhledem k jejich zranitelnosti na silnicích a k vysokému procentu eh, motocyklistů mezi mrtvými na silnici. Eh, je potřeba eh, toto mm, prosadit. A v, v, na počátku tohoto roku jsem požadovala jasná data, eh, co se týče brzdných systémů a dalších, což se týká motocyklů, které na základě vědeckých zkušeností jsou tedy eh, ty údaje tedy musí, musí být využity při eh, eh, redakci podobných návrhů a já tedy takto budu také o tom referovat v našem volebním obvodě. Děkuji. A jako další dávám slovo panu. Pani przewodnicząca, panie przewodniczący, szanowne panie, szanowni panowie, Máme dzisiaj... Milí kolegové, dnes tu máme italský večer. Předsedkyně z Itálie, komisař z Itálie. A jednáme o velmi důležitém tématu a já zde promlouvám jako člen výboru pro dopravu. A jsem přesvědčen, že naše dnešní rozprava je velmi důležitá. A je skutečností, že není možné vše regulovat zákonem a já jsem proti nadměrné regulaci, ale tyto předpisy jsou nezbytné, protože na silnicích i v Polsku je příliš mnoho mrtvých. A máme kolegu v této komoře, který byl téměř zabit při motocyklové nehodě a mohl by mě podpořit, těžko, že tu není. Proto to musíme skutečně schválit. pan poslanec Paška. Děkuji za slova, paní předsedající, pane komisaři. Zjednodušení pravidel schválení a provozování malých motorových vozidel, tříkolek, motocyklu, a mopedu bude určitě dobrou zprávou pro uživatele těchto dopravních prostředků pokud jim to neskomplikuje požívání těchto zařízení. Pro výrobce a prodaj, prodejce však to bude představovat větší starosti, protože povinné zavedení protiblokovacích systémů i pro tuto kategorii vozdel se promítne do vyšších cen výrobků. A přísnější emisní požadavky budou nutit výrobce, aby výrazně modernizovali svou výrobu a zvýšili cenu těchto vozidel. Věřme, že větší bezpečnost uživatelů a šetrnější vztah životního prostředí budou kompenzací za vyšší ceny, které jsou vynuceny novou evropskou legislativou. Věřme, že to takto naši občané pochopí. Děkuji. Děkuji. Nejsou-li další žádosti o slovo v rámci CashDI, dám slovo panu místu předsedovi Tajánimu. Ty. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Mandersi, vy jste zdůraznil určitý problém, který skutečně by vedl k technické debatě. Ale ono to ani tak není, protože nemůžeme zanedbat ani politický aspekt a my jsme hodně pracovali již v tomto směru při schvalování a přípravě těchto legislativních textů. Na úvod bych tedy řekl, že se jedná o normy, které jdou směrem k větší bezpečnosti silniční dopravy, tak, abychom ochraňovali bezpečnost našich občanů. Jsou to normy, které zjednodušují legislativu, která existovala dosud. A to je také něco, co jde vlastně směrem ke spokojenosti našich občanů a je to také norma, která lépe chrání životní prostředí. A současně by také měla usnadňovat život podniků, ať už malých nebo velkých, které působí v tomto odvětví. Ehm, rád bych zdůraznil a zde mám na mysli zejména malé a střední podniky, tak jak připomněli někteří řečníci. To, že jsme se rozhodli zjednodušit homologaci zemědělských a lesnických traktorů, zde také je to výsledek politických jednání. V obou případech se technika rychle vyvíjí a bude se nadále vyvíjet eh, v rámci celého evropského průmyslu. Je tedy nezbytné, aby legislativní rámec následoval technický pokrok. A to je vlastně ten výsledek, kterého jsme dosáhli. Pokud chceme mít konkurenceschopný evropský e, průmysl, tak vlastně musí e, zaručovat, e, vyrábět tedy bezpečná vozidla, což je samozřejmě významnou výhodou pro naše občany. Pan Manders zde není, ale nicméně odpovím na jeho otázky týkající se dohledu eh, nad trhem. Já právě jsem ze, z Itálie, která se byly závažné procesy ohle proti padělání. Konalo se to v Miláně dnes a chtěl bych připomenout při této příležitosti, že komise se zavázala a nejen v oblasti hraček, ale nebo pneumatik, nebo mm, jiného zboží, ale také v oblasti automobilového průmyslu. A připomínám, že text schválený Evropskou komisí který tedy bude schválený eh, do roku 2020, nás nutí k tomu, abychom se velice mm, bedlivě zabývali problémy padělání a se všemi problémy, které to působí pro vnitřní trh. Děláme to již a budeme se tím zabývat zejména u těch dvou kategorií vozidel, o kterých se dnes hovoříme. Pokusíme se zlepšit legislativu ohledně schody výrob, výroby, harmonizovat požadavky pro jednotlivé výrobce a také se samozřejmě zaměříme na to, jakou mají odpovědnost orgány odpovídající za homologaci eh, těchto vozidel v jednotlivých členských členských státech. Samozřejmě Evropská komise nemá k dispozici nějakou policii, takže musíme spoléhat na členské státy. Je to na nich, aby se zavázali k tomu, že budou dbát na to, aby eh, nedocházelo k většímu eh, k navyšování eh, padělaných výrobků. Máme také určité fórum pro koordinaci těchto činností ve spolupráci s členskými státy. Chceme také posílit odpovědnost a Eh, těch technických institucí zabývajícím se homologacemi v jednotlivých členských eh, státech. Zaznamenal jsem další eh, požadavky, které zde zazněly. Je mi líto, že autoři těchto otázek již odešli protože vedle hodnocení dopadu je pravda, že samozřejmě také přebíráme veškeré informace, které máme k dispozici a můžeme je poskytnout. Chtěl bych ještě jednou poděkovat oběma zpravodajům. Nemohu nabídnout panu Kampovi motorku ani traktor panu Panzerimu, ale domnívám se, že všichni, kteří vyži- využívají motocykly nebo traktory, určitě vítají a přivítají práci našich dvou zpravodajů, která umožní eh, bezpečněji a flexibilněji tato vozidla využívat. Děkuji, pane komisaři. A nyní dávám slovo zpravodaj panu Kampovi na dvě minuty. Děkuji. Ik dank... Děkuji, paní předsedající. Především chci poděkovat panu komisaři za poskytnuté odpovědi. Děkuji také kolegům, kteří mezi tím všichni odešli. Děkuji jim za blahopřání i podporu, která mi byla poskytnuta už po delší dobu. Já jsem pozorně naslouchal komisaři a říká, že tento náskok pro průmysl bude pod jeho dohledem a nebude příliš dlouho trvat schvalování aktů přenesené pravomoci a aktů prováděcích, aby tato legislativa byla rychle uvedena v život. Pan komisař se nevrátil k studii ABS pro malé skutry, kdy se to týká normy Euro 2005 do roku 2016, ale vycházím z toho, že si to poznamenal a že to vezme v úvahu. A mám ještě otázku, která je spíše takovou připomínkou v této fázi rozpravy. Sdělení o tomto nařízení bude jasné, protože ve skutečnosti jdeme cestu obrovského zjednodušení. A chceme, aby informace o údržbě a opravách byly velmi dostupné a Evropská unie by to měla jasně sdělit kolegovi Baftnovi, který by, chci říct, že kdyby se diskuse zúčastnil eh, trochu dříve této rozpravy, tak by to mohlo ovlivnit, ale vidím ho tady dnes večer poprvé, je to trošku škoda. Je to pravda, že jsem si koupil novou motorku BMW. Myslím, že je to dobré pro evropský průmysl a aspoň bude o jednu japonskou motorku v Evropě méně. Děkuji. Honorevole Pansari, dvě minuty. A nyní pan Pansari, dvě minuty. Děkuji, děkuji kolegům, panu místopředsedovi Takianimu. Já bych stejně nevěděl, kam ten traktor dát, takže to nevadí nemám dojem, že by bylo e, potřeba cokoliv dodat. Tady ta rozprava ukázala, že panuje konsenzus, e, co se týče zemědělských a lesnických traktorů a myslím si, že tento konsenzus se také projeví při hlasování. A v tomto směru jsme tedy pracovali a já doufám, že úspěšně. Děkuji. Děkuji, tím končím rozpravu. Hlasování proběhne zítra v poledne. a znovu se sejdeme zítra v úterý 20. listopadu v 9 hodin a poté v 15.